Mada, který by byl v rozporu eh, s jejich zvolením eh, stali se plnohodnotným členy. Kolega Blun opouští politickou skupinu s účinností od 9. ledna. Evropská strana lidová, SAD, jakož zelení a svobodní.